Dovolte, abych vás požádal, abyste se posadili. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zahajuji zasedání. Dámy a pánové, než přejdeme k programu činnosti nizozemského předsednictví, eh, musím eh, vás konfrontovat s otázkou jednacího řádu. Byli jste informováni o tom, že konference předsedů rozhodla, aby výbor pro vnitřní záležitosti a občanské svobody byl požádán, aby se vypořádal eh,